Dobrý den, dámy a pánové, prosím, abyste zaujali svá místa. Chci zahájit zasedání přerušené v září 2012. Zápis a přijaté texty zasedání 39. jsou k dispozici. Má někdo námitku?